Good afternoon, dear colleagues. Dobré odpoledne, kolegové. Zahájíme dnešní odpolední jednání a za chvilinku za námi přijde i paní Gresle, ale myslím si, že už můžeme začít našimi sděleními. A začneme tím nejhezčím. Dnes slaví narozeniny naše kolegyně Birgit Sipl. Myslím si, že je to nejlepší způsob, jak začít toto jednání, takže vše nejlepší, opravdu vše nejlepší. A myslím si, že není nic lepšího, než strávit své vlastní narozeniny na jednání výboru Libe se svými přáteli, takže eh, já ještě jednou přeji všechno nejlepší. Kolegové, můžeme tedy schválit pořad jednání. Máme tady nový bod 5 a, to znamená, jde o vyjednávání o společných vízech a to, o tom budeme jednat v 15.55 a potom ještě bod 9, co se týče spolupráce eh, Euro, Europolu a Gruzie, to je odložené. Takže to, pokud s tím souhlasíte, jde tedy o odložení na 4. února. Takže co se týče zápisů z našich posledních jednání z 5. března, 15. října a 8. listopadu, tak pokud nemáte žádné výhrady, tak můžeme pokračovat. A co se týče lingvistického režimu, tak máme tlumočení do všech jazyků, kromě dánštiny, chorvačtiny a irštiny. A jelikož tady máme stále více prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci, tak prostě ta sdělení mám, bohužel. Takže prosím, vyslechněte mě, co se týče tedy aktů v přenesené pravomoci, tak eh, tady z jedné politické skupiny máme návrh a jde tedy o návrh SAD, co se týče tedy Delegated Regulation, to je návrh, který jsme obdrželi 18. prosince 2018 a jde v podstatě o ten fond pro vnitřní bezpečnost, externí hranice a víza, stejně také jako o fond pro azyl, migraci a integraci. Máme tady také odůvodněné návrhy usnesení a tady vlastně tyto návrhy, výhrady, eh, návrhy výhrad a o nich budeme jednat po ukončení dnešního zasedání našeho výboru. A co se týče prováděcích aktů, tak my jsme obdrželi vlastně dvě přílohy týkající se rozho- prováděcího rozhodnutí komise eh, v souvislosti s třetí revizí pracovního programu o provádění programu interoperability a společného rámce pro, společné veřejn, pro společnou veřejnou evropskou administrativu. Eh, potom tady máme ještě eh, rozhodnutí 2015-2040 a jde o program opět o interoperabilitě, společný rámec pro evropské veřejné veřejn, pro evropskou veřejnou zprávu, obchod a občany je známý jako ISA 2. Co se tedy týče těchto příloh v podobě prováděcích aktů, tak o nich se hovořilo nebo o nich byli tedy eh, informováni všichni členové výboru LIBE prostřednictvím newsletteru z 25. ledna. Pokud byste tedy měli jakékoliv výhrady, prosím tak do 6. února 2019 poledne do 12 hodin. Směřujte prosím na náš sekretariát. Výborně. A co se tedy týče toho prvního bodu pořadu dnešního jednání, tak máme tady výměnu názorů se zástupci komise ale jak jsem již nastínil, nastínil na začátku, měl bych spolupředsedat s předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu, takže já si myslím, že si pouze zkontrolujeme, že opravdu už je na cestě. E, je tu někdo, kdo ví něco o paní Gresle, protože všichni víme, že paní Gresle je vždy včas, vždy přichází včas, vždy přichází včas. A já jsem přišel včas právě proto, že vím, že i ona vždy chodí včas. Takže právě kvůli tomu, že vím, že chodí vždycky včas, tak navrhuji, že si uděláme krátkou přestávku. There is no, there is no schadenfreude on my part. Eh, teď prosím vás, žádná Freudy, že já bych měla radost z toho, že ona je pozdě a já ne, tak to jsem chtěl použít jenom to německé slovo. Já prostě opravdu rád spolu předsedám s paní Gresle, takže bych vás poprosil opravdu o několik vteřin strpení a počkáme, počkáme. Já vím, že opravdu za chvilinku přijde, tak vás prosím o chvilinku strpení. Takže možná minutovou přestávku a paní Gresle s námi bude. Děkuji. Okay, thank you colleagues and uh, so Mrs. Gressler is here so we can... Děkuji kolegové, je tady paní Gressle, takže můžeme začít. Takže dovolte mi tedy, abych zde přivítal pana Oliviere Salese, který byl jmenován v říjnu jako dočasný eh, správní ředitel úřadu Evropského veřejného žalobce. Také podle nařízení 2019 1939 samozřejmě víme, že eh, pan Sales hraje opravdu zcela zásadní eh, roli v nastavení základního fungování a provozu tohoto úřadu Evropského veřejného žalobce. A jsem eh, opravdu velmi rád, že nám bude moci říct si vše, co se týče tedy implementace úřadu EPPO i co se týče tedy všech těch současných Eh, procesů týkající se jmenování a vybírání Evropského veřejného žalobce. Ale v první řadě dám slovo své kolegyně, paní Ingeborg Gressle, protože jsem již zmiňoval, jde o společné zasedání obou výborů, to znamená našeho výboru a výboru, kterému předsedá paní Gressle. Děkuji, děkuji, Klode. Milí kolegové, já se opravdu velmi omlouvám, že jsem přišla eh, pozdě, ale měla jsem rozhovor s několika eh, novináři a opravdu jsem nemohla rozhodovat o svém osudu. Takže máme před sebou tady jednu velmi důležitou eh, záležitost. Pro nás to představuje opravdu velkou naději, že se nám opravdu podaří některé mm, problémy konečně řešit. To znamená, my jsme se tady eh, rozhodli, že najdeme nějaký společný termín, abychom mohli provést společná slyšení a byli bychom velmi rádi, aby nám komise řekla, jak daleko dospěla, jak daleko dospěla v souvislosti tedy se eh, zřizováním úřadu Evropského veřejného žalobce, jakým způsobem tedy ten úřad konečně začne pracovat, protože to je podle mě velmi důležité tato nová funkce by, tedy ten nový úřad, prostě musí vzniknout tak, aby byl opravdu efektivní, aby dobře fungoval a aby to prostě nebyl jenom další eh, neúčinný úřad. Děkuji, děkuji, Inge. A teď předáme slovo panu Salesovi, prosím. Vítáme vás samozřejmě srdečně mezi námi. Děkuji. Děkuji, pane předsedu, paní předsedkyně, mnohokrát vám děkuji. Já jsem opravdu velmi rád, že jste mě pozvali na vaše zasedání a jsem opravdu velmi rád, že zde můžeme tedy společně rozprávět v rámci tohoto společného zasedání obou výborů. E, toto je samozřejmě první příležitost, ale jsem si jistý nebo doufám, že takováto setkávání se budou moci odehrávat na pravidelné báze. A jak již říkáte, tak my jsme byli v podstatě, já jsem byl e, jmenován v říjnu minulého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 správní ředitel. Já jsem byl úředníkem v komisi eh, po dobu 25 let, eh, to znamená, že jsem se zabýval hodně rozpočtovými otázky, otázkami a otázkami personálu. To znamená, že tady mám poměrně velké zkušenosti, co se týče tady těch jednotlivých uznesení. Já bych vám pouze řekl možná něco k aktuální situaci, co se tedy týče té přípravné fáze a zařizování úřadu Evropského veřejného žalobce a výběru hlavního veřejného evropského žalece a potom doufám, že budeme mít čas také na debatu. EPPO se v tuto chvíli nachází v přípravné, v základní eh, fázi, která samozřejmě má několik částí. Některé eh, věci už jsou jasné, některé méně, ale v tuto chvíli například velmi intenzivně spolupracujeme s lucemburskými úřady, co se týče tedy toho stavebního projektu. Lucemburské úřady identifikovaly budovy, které nám eh, nabídnou v souvislosti tedy s možností zřízení řízení Eh, úřadu EPPO a doufám tedy, že do roku 2020 budeme mít tedy velmi moderní, bezpečnou a velmi účinnou budovu. Eh, také, co se týče takzvaného case management systému, tedy platforma, která bude propojovat různé úřady v různých jednotlivých členských státech a bude umožňovat výměnu informací a údajů o jednotlivých případech. Eh, tady počítáme s podporou také mnohých externích externích eh, odborníků, kteří v tuto chvíli provádějí odbornou analýzu různých systémů, které v tuto chvíli již existují a také dochází k konzultaci se Eurojustem, Europolem, Olafem a s generálním ředitelstvím eh, pro justici a eh, v polovině března očekáváme, že budeme mít první výsledky a budeme tedy moci hovořit o těch prvních výsledcích pracovní skupiny. Dále další oblast, ve které zaznamenáváme pokrok, je implementace týkající se rozpočtu pro úřad Evropského veřejného žalobce, který byl vlastně schválen poprvé v rámci pro rok 2019, takže i díky hlavně tady podpoře Evropského parlamentu hovoříme o e, obálce 4,5 milionů euro, což by v podstatě podstatě mělo být to, co bychom měli potřebovat eh, pro to základní zařízení, včetně tedy IT eh, vybavení a základního vybavení kanceláří budovy. Takže doufáme, že to rozhodně bude pozitivní a pomůže nám to v té první startovací fázi a uvidíme, zdali tedy ta, ten rozpočet, který nám byl přidělen, bude dostatečný. Ale samozřejmě, eh, jedna z celé zásadních věcí je výběr Evropského veřejného žalobce. Jak jistě víte, tak eh, máme to v tom eh, zakladajícím nařízení, kde se hovoří také o způsobu výběru tedy toho panelu 12, eh, o, o, jaksi o výběru 12 členů tohoto velmi důležitého grémia. A v jaké fázi se tedy nacházíme? Začali jsme s tou prací už minulý listopad. Co se týče toho výběrového panelu, tak ten se poprvé setkal chvilku před Vánoci a hlavně jsme se tedy zaměřili na ty praktické organizační aspekty. Tak šlo v podstatě o definování také časového harmonogramu, který by vlastně umožnil panelu, ale také parlamentu a radě tedy se nějakým způsobem dohodnout a řádně vybrat. V průběhu vánočních, vánoční dovolené tento výběrový panel tedy velmi řádně proskoumal všechny žádosti, které obdržel a díky tomu se tedy konalo velmi důležité a plodné setkání 11. ledna, z něhož vyplynulo 11 předvybraných kandidátů a rozhovory s těmito kandidáty se budou konat zítra a pozítří. To znamená, tento výběrový panel odvedl velmi dobrou práci a má tady velkou naději, že brzy bude moci tedy eh, parlamentu a radě předat eh, výběr, tedy ten předvýběr eh, kandidátů pravděpodobně v následujícím týdnu. Co se tedy týče těch implementačních pravidel, tak v, ta, v tuto chvíli směřujeme k předložení seznamu tří až čtyř eh, kandidátů, dvou až tří tedy kandidátů, kteří by měli být vybráni v rámci tedy toho procesu, který se odehraje zítra pozítří, jak jsem říkal, tedy rozhovory s jedenácti kandidáty. Doufáme samozřejmě, že budou vybráni ti hm, opravdu co nejlepší možní kandidáti. Dovolte mi, abych tady v tuto chvíli zdůraznil jednu věc. V zájmu řádného zřízení tohoto úřadu Evropského veřejného žalobce je zcela zásadní, zásadní, aby parlament a rada opravdu se drželi těch nezbytných eh, kroků, aby tedy proběhla všechna ta setkání, slyšení, tak, aby tedy opravdu byli vyslyšeni, navrženi, vybráni ti nejlepší eh, kandidáti, aby tedy na posledním březnovém plenárním zasedání se již o tom mohlo eh, rozhodnout. Eh, samozřejmě tohoto časového harmonogramu bychom se chtěli držet. Co se týče eh, tedy výběru dalších členů kolegia, tedy dalších evropských žalobců, protože přistoupila Malta a Nizozemsko, to znamená v tuto chvíli už hovoříme už o 22 členy. Paní eh, komisářka Jourová a pan komisář Oettinger napsali v prosinci všem eh, zástupcům členských států, aby začaly svá výběrová řízení na úrovni vlastních států a aby eh, přišly s návrhy tří jmén do konce března. Takže ten časový harmonogram je takový, že ty návrhy ze všech 22 členských států bychom je měli obdržet do konce března. A poté ten výběrový panel tedy začne pracovat v rámci druhé fáze svého mandátu, to znamená, že bude Eh, proskoumávat a bude vést pohovory eh, s těmito nominovanými kandidáty, kteří byli nominováni, vybráni členskými státy a poté tedy tento panel předloží svůj návrh eh, radě a parlamentu o něco později. Tedy v tuto chvíli tady ta časová, ten časový harmonogram ještě není úplně přesně konkrétní, ale pracujeme na tom. A ještě na závěr, mi dovolte prosím, abych řekl, že před několika dny, 11. ledna, Evropská komise předložila návrh eh, implementačního rozhodnutí rady, eh, které se týká právě jmenování prvního eh, kolegia a prvního hlavního veřejného žalobce. Samozřejmě tady potřebujeme prostě nějakým způsobem překlenout to mm, přechodné období. Ale Toto je tedy to, co se odehrává eh, na straně komise. Máme několik eh, skupin odborníků, které se zabývají všemi otázkami, které jsem již eh, zmínil a doufám, že v následujících týdnech a měsících uděláme všechno pro to, aby vznikl opravdu velmi efektivní, dobře fungující úřad Evropského veřejného žalobce. Děkuji. Děkuji vám za eh, tuto zprávu. My eh, se budeme snažit uspořádat slyšení co nejdříve, abychom se s kandidáty setkali a během druhé poloviny února. Máme tady mnoho kolegů, kteří eh, mají veliký zájem na jmenování příslušné osoby vrchního evropského žalobce. Můžete si vzít slovo, každý na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, velice stručně. Já zcela podporuji tento návrh snažit se jmenovat tedy hlavního evropského žalobce. Neustále slýcháme v médiích o vyšetřování, o zneužívání finančních prostředků a vyšleme tak jasný signál občanům. o tom, že Evropa poskytuje smysluplné odpovědi pro každodenní život občanů. Avšak pravidla pro jmenování takové osoby, ta musí být e, podrobně nastavena řádným postupem a musí to být propojeno i s rozhodováním eh, Evropského parlamentu. Procesní aspekty a vůbec eh, proces rozhodování jsou senzitivní a bylo by dobře o nich debatovat v rámci schůzky koordinátorů, kde jsou zastoupeny všechny frakce a tak bychom mohli co nejrychleji postupovat tak aby ke jmenování došlo ještě v rámci našeho mandátu. Děkuji, Roberto. A paní Ayala Sender za výbor pro rozpočtovou kontrolu. Děkuji. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji samozřejmě komisi a panu Salesovi za všechny informace, které nám poskytl. Za všechny tedy zprávy jsem ráda, že tedy v tuto chvíli víme, že už hovoříme o 22 členech a že hovořil o té přípravné fáze co se týče výběru kandidátů. A to já bych ráda věděla, zdali bylo zohledněno, protože vím, že to je pro například rozpočtovou kontrolu velmi důležité. A my o tom hovoříme prakticky vždy, když vybíráme toho nejvhodnějšího kandidáta. Ptám se, zdali jste zohlednili také důležitost vyváženosti genderové ve chvíli, kdy hovoříme o výběru členů kolegia protože velmi často právě v oblasti justice je velmi důležité, abychom tu vyváženost zajistili i na té nejvyšší úrovni. To znamená, my samozřejmě hledáme žalobce člověka, který má dlouhou, bohatou zkušenost – ale velmi často se zapomíná na to, že mezi žalobci jsou i žalobkyně s velmi dobrými, bohatými, dlouholetými zkušenostmi. Takže to bych chtěla vědět, Zda tady je zohledněna genderová vyváženost a za druhé zdroje. Zdroje, které budou mít k dispozici, tedy ti kandidáti, kteří budou vybráni, eh, to znamená Víme něco už o personálu, který budou mít vítězní kandidáti k dispozici? To si myslím, že je docela důležité vědět, abychom v podstatě také byli schopni poskytnout záruky pro dobré, solidní, seriózní fungování celého toho úřadu. Takže Máme tady návrh eh, paní Gresle i v souvislosti tedy s Olafem a proto se ptám, zdali tady už jsme si o tom, eh, zdali tady jsme si to už nějakým způsobem eh, ujistili, rozhodli, tak aby zafungovalo jak to přechodné období a abychom prostě zajistili, že to bude fungovat, že se tady nebude nic překrývat a že to bude fungovat. please. Děkuji, Birgit Cipel. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za blahopřání k mým dnešním narozeninám asi není v tomto parlamentu eh, nutné podtrhávat význam evropského žalobce, protože Evropský parlament byl vždy pro. Nejen kvůli ochraně finančních zájmů Evropské unie, ale rovněž je důležité chránit zájmy daňových poplatníků, našich občanů. A Zatím, co hovoříme o evropském žalobci, musíme zajistit, aby tento nový úřad byl co nejefektivnější v zájmu našich občanů. A když hovoříme o evropském žalobci, to má eh, úzkou návaznost na trestní právo, trestní vyšetřování, neboli já potrhuji to, co zde zaznělo, musíme mít na paměti, že dnes večer máme schůzku koordinátorů za výbor Libe a měli bychom využít této příležitosti k první výměně názorů na postup při jmenování té správné nejschopnější osoby která by měla převzít úřad EPPO a posléze, abychom mohli předložit náš návrh e, našemu výboru a zejména na hlasování na plenárním zasedání, ale dnes tedy večer s tím začneme s tímto postupem na schůzi koordinátorů. Děkuji, Birgit. Natalie Griesbeck, e, hlásila jste se? E, ne, ne, ne, děkuji. Já jsem jen chtěla poděkovat za to, že ten postup tedy běží. My již netrpělivě čekáme na eh, výběr jmen na seznamu. Trvalo to čtyři roky, blížíme se cíli. A já si vzpomínám na žádost, která vzešla od řady z nás že teď, když zdokonalujeme celou tu architekturu, tak bychom měli také rozšířit kompetence takového žalobce. Hovořili jsme o tom minulý týden, když rumunské předsednictví hovořilo k našemu výboru. To znamená rozšířit kompetence tak, aby, eh, aby pokrývali i boj proti terorismu. Děkuji Nancy Eva Jolie. Ano, i já chci poděkovat panu Salovi, eh, dočasnému správnímu řediteli za veškerou odvadenou práci do posud, pracuje velice inteligentně a eh, já s radostí sleduji, že už se schyluje k volbě eh, nejvyššího evropského žalobce. Jsem ovšem trochu znepokojena, tím, že eh, žalobci také mají být eh, jmenováni ze strany členských států. Mají vždycky přijít se třemi kandidáty. A eh, výběrový, výběrová komise má také ověřit kvalifikaci takových kandidátů na mysli vytanou země, jako je Polsko a Rumunsko, což jsou země, které nerespektují eh, zrovna nejvíc justiční systém a možná na, budou posílat spíše některé žalobce, zatímco budou odmítat jiné. Je tedy velice důležité, abychom mohli také ověřit skutečnou kvalitu, eh, kvalitu tedy všech žalobců, nejenom nejvyššího žalobce. Děkuji. Já to samozřejmě nadnesu panu Salovi, eh, jestli, aby mohl zareagovat na Eh, tyto body. Paní Makovej, eh, vy máte slovo jako poslední. Máte slovo. Děkuji, já skutečně vítám schůzi koordinátorů. Eh, tady je potřeba jednu věc vyjasnit, včetně toho důležitého postupu pomocí nějž nastavujeme tedy pravidla pro volbu žalobců ze strany členských států. Já bych ráda poukázala na rozpočet vzhledem k tomu, že tedy budeme mít e, vlastně z každého členského státu e, dva pověřené žalobce. V některých členských státech to možná nebude e, stačit. Možná bychom mohli zvážit možnost zvýšení rozpočtu na rok 2020. Eh, nechci jmenovat konkrétně eh, některé státy, ale v některých zemích eh, podvody jsou nabyly velikého objemu. A konečně chci poděkovat panu Salovi za jeho práci a rozhodně musíme dokončit toto jmenování. Zcela souhlasím s Robertou a se všemi předřečníky. Děkuji. Děkuji, paní Makovej. Eh, pan Sal má možnost reagovat. Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji všem poslancům za eh, poděkování a slova důvěry a povzbuzení. Zareagoval bych na tři konkrétní poznámky, které zde zazněly. Za prvé otázka paní Ayali Sender, eh, která se týkala eh, rovnosti mužů a žen, vyváženosti mužů a žen. Eh, komise má toto velmi na srdci a panel, který odpovídá za výběr žalobců také. Komise má, měla možnost jmenovat členy toho výběrového panelu Eh, ovšem, co se týče kandidátů, eh, záleží to na eh, lidech, kteří byli navrženi. Mezi těmi 30 je několik žen a je také několik žen mezi těmi 11, které tam stále ještě jsou. Samozřejmě záleží na jejich kvalifikaci, kompetencích, jak dobře si povedou při uh, při eh, pohovorech jistě se některé ženy dostanou i na ten výběrový seznam. Uvidíme, jak si eh, povedou a eh, komise se jistě bude snažit o určité vyvážení poměru mužů a žen. A potom, co se týče organizace práce budoucího evropského žalobce, samozřejmě až se nejvyšší žalobce ujme svých povinností, v létě nebo před létem nebo posléze bude mít jistě kruce tým lidí, ten již existuje. Budou to lidé e, z OLAFu, e, z DG Just a další. A ti budou mít na starosti administrativní, justiční e, a další práci. A hned potom zahájíme tedy Eh, i eh, nábor eh, tedy dočasných, dočasných žalobců někdy kolem léta. A co se týče toho, co řekla paní Žolí o úloze toho panelu pro výběr, který má na starosti analýzu a výběr evropských žalobců. Já ty, ta pravidla mám před sebou a ten panel má tedy pravomoc eh, odmítnout kandidáta, pakliže podle názoru panelu tento kandidát nesplňuje požadovaná kritéria podle článku 16 příslušného nařízení, to znamená dovednosti, zkušenosti a tak dále. To je v nařízení stanoveno zcela konkrétně. Pakliže tyto. 16. Uh, the selection panel shall through its secretariat, so I am the secretariat. Takže, takže ten, když ti kandidáti nebudou uh, ta kritéria splňovat, uh, tak uh, pomocí sekretariátu, a já ten sekretariát zastupuji, tedy se na, na nominují náhradní kandidáti a panel tedy má možnost členské státy požádat, aby přišli s jinými jmény. A co se týče otázky rozpočtu, Domnívám se, že ten rozpočet, který byl schválen na rok 2019, by měl eh, dostačovat na eh, rozjetí odstartování té úvodní fáze. Posléze tedy se uvidí, jestli bude potřeba tuto otázku ještě znovu otevírat i v návaznosti na debatu o rozpočtu pro rok 2020. Ještě jednou vám děkuji za podporu i za otázky a rád přijdu kdykoliv jindy budete potřebovat nějaké další informace. Dobře, děkuji, pane Sale. Opak, opakuji tedy pro kolegy, že eh, ta slyšení příslušných kandidátů se bude odehrávat v druhé polovině února, jak řekla paní Sipl. My už jsme na poslední schůzce koordinátorů eh, hovořili o příslušném výběrovém postupu a eh, aktualizované informace eh, rozešleme ještě dnes večer před schůzkou koordinátorů. A koordinátoři dnes večer tedy vezmou v úvahu veškeré ty otázky, které zde byly vzneseny, kvalita kandidátů a všechny ty ostatní otázky a pak eh, budeme poslance o této debatě dále informovat. Takže děkuji vám, kolegové, za vaše otázky, děkuji panu Salovi